A tímto eh, ukončuji dnešní zasedání a chci poděkovat všem za účast. Eh, děkuji panu komisaři a děkuji tlumočníkům. Dobrou noc a eh, dobrou chuť, přestože polské přísloví říká, že snídaní je potřeba jíst sám, oběd s přáteli, a večeři je lepší si nechat na nepřátele. Děkuji a končím zasedání.